Ladies and gentlemen, good morning once again. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, Můžeme, prosím, pokračovat zasedání výboru. První bod na pořadu jednání dnes dopoledne jsou sdělení předsedy, takže dovolte, abych vás nejdříve informoval o tom, že dnes dopoledne budete potřebovat své hlasovací karty, takže si je prosím připravte. Za druhé bych vás rád informoval o rozhodnutích, která před chvíli přijali koordinátoři. Paní Ferrara byla jmenována zpravodajkou k nové žádosti o odnětí imunity pana Uspaskyče. Pan Chrysogonos byl jmenován zpravodajem k odstranění imunity pana Marinu Pintu. Dohodli jsme se, že zorganizujeme společné slyšení Jury Inta o transatlantickém investičním partnerství, regulačních aspektech, řešení sporů, arbitraci v týdnu od 19. do 22. ledna 2015 a uspořádáme také slyšení jenom našeho výboru Jury o administrativních postupech v EU a ve Spojených státech téhož dne, jako bude konáno to slyšení Jury Inta. Dohodli jsme se, že delegace do Lotyšska vycestuje a lednu, kdy bude možné jenom tlumočení z lotyštiny do angličtiny. Takže taková jsou rozhodnutí. A budeme pokračovat bodem 14 na našem pořadu jednání, a to je změna nařízení Rady 1346 z roku 2000 o úpadkovém řízení. A slovo má pan zpravodaj Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou před hlasováním bych rád poděkoval všem za skvělou spolupráci při práci na tomto nařízení. Otázky související s úpadkovým řízením jsou vždycky velmi obtížně, dotýkají se problematiky nejen podniků, ale také osob zaměstnaných v těchto podnicích. Evropský parlament přijal nebo vzal na sebe ten úkol zajistit náležité zacházení s osobami, které pracují v podnicích v úpadku. To se nám podařilo. Jednání s radou nebyla jednoduchá, ale správný přístup, přístup ze strany všech partnerů trilogu vedl k tomu, že se nám podařilo dosáhnout konsensu, se kterým jsou všichni spokojeni. Parlament konkrétně nejvíc, protože obhájil své pozice, takže za to bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům i partnerům z Rady a komise. Okay, uh... Ano, nějaké další poznámky? Ne. Takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. vidíme, že hlasuje příliš mnoho lidí. yes, yes. yes, and too many people. Too many people voting? Uh, Mohly by politické frakce prosím zkontrolovat? zda jejich lidé hlasují tak, jak mají ve správném počtu. Can, can you cancel it and begin from scratch then? Uh, so we will... Tak se pokusíme ještě jednou. Hlasujme prosím ještě jednou. Znovu zahajuji hlasování. Uh, Podle sekretariátu může hlasovat pouze 21 osob a pořád jich máme 23. Takže zde máme nějaký problém.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 Tak zde máme bod eh, číslo 15, to jsou petice týkající se zrušení možnosti odejít do předčasného důchodu v Maďarsku. Tady budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Je to přijato. Děkuji. A nyní bod číslo 16. Ten byl odložen. Takže přistoupíme k bodu 17. 17 až 23 to vezmeme unblock. A tady znovu tedy použijeme hlasovací zařízení. Zahajuji hlasování. Ještě jednou máme 23 hlasujících. Socialistická frakce by měla mít pouze 6 lidí, kteří za ně budou hlasovat a máte jich v této chvíli 8. Still one too many. One green should not play. Uh, then, then uh, with se zelenými je všechno v pořádku. Pořád 23. EPP. Mohl by ten, který nehlasuje, výmoc svou kartu z hlasovacího zařízení. Teď je to v pořádku. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to všechno přijato. A nyní bod číslo 24. A slovo má zpravodajka paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Je to první výměna názorů k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci některých aspektů autorského práva. Ráda bych navrhla předběžný harmonogram a uvedla nějaké zákulisní informace ohledně naší zprávy. Jen ještě vteřinku počkám. Uh, Takže směrnice Infosoc byla přijata před 13 lety s cílem harmonizovat některé aspekty autorských práv a uh, aby reagovali na uh, změnící měnící se digitální prostředí. V této zprávě chci se věnovat otázce, do jaké míry tato směrnice Infosok dosáhla cíle harmonizace v různých členských zemích a jaké další legislativní kroky budou třeba pro řešení některých problémů, které souvisí s teritorialitou autorských práv. Vedle otázky, e, zda tento nástroj úspěšně harmonizoval některé aspekty autorských práv, se chci věnovat otázce e, Mm, technologického rozvoje, který vlastně překonal směrnici Infosok, tak jak byla formulována v roce 2001. Některá řešení jsou nyní anachronistické, když e, například co se týče pravidel knihovny nebo požadavky e, na přístup k digitalizovaným archivům v prostorách knihoven. Směrnice Infosok také zmiňuje některé technologie, například CD-ROM, eh, které již nejsou aktuální. A také za posledních 13 let se objevily nové typy využívání, které vyvolávají problémy s implementací směrnice Infosoc. Dále se chci podívat na eh, dotčené aktéry implementací směrnice Infosoc a jaké konkrétní problémy mají. Eh, je eh, tedy s konzultací komise o autorských právech. Například služby na digitálním eh, vnitřním trhu, informace, které vstoupily do veřejné domény, a nebo hledání držitelů práv a možnosti jejich odměňování. To je tedy přehled obsahu toho, o co usilujeme touto zprávou. Co se týče časového harmonogramu, tak první návrh bych chtěla prezentovat v polovině ledna. To by nám dalo poměrně málo času k přípravě vzhledem k e, tomu ambicioznímu časovému plánu, který se stanovila komise e, pro prezentaci legislativních návrhů e, reformy autorských práv tak bych chtěla informovat o legislativním návrhu, který se již eh, objeví možná v létě 2015. Možná komise by nám mohla na aktuální informace o plánovaném harmonogramu legislativního návrhu k copyrightu. V každém případě je to obsaženo v plánu práce komise na rok 2015. Pokud chceme mít dost času na pozměňovací návrhy do února, a znovu je z, projednat ve výboru v posledním týdnu v únoru by bylo možné hlasovat o přijetí té zprávy v zasedání jury 24. března a v plénu v dubnu nebo v květnu. EPRS v současnosti mm, pracuje na mm, hodnocení celého korpusu autorského práva které asi potrvá déle než formulace této zprávy, ale bude moci lépe zohlednit dopad různých směrnic, které se týkají autorských práv a e, informovat tak debatu k legislativním návrhu, které budou prezentovány komisí v příštím roce. Těším se na spolupráci s novými zpravodaji, e, s pracovní skupinou e, pro autorská práva na informovanou debatu o existujících výzvách ve směrnici InfoSoc v jednotlivých členských zemích. Děkuji. Mohu nyní otevřít diskusy, paní Janibo. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, děkuji za tento komplexní přehled. Mm, myslím, že je užitečné, že to děláme to posouzení existující legislativy, jak se implementuje, protože to prostředí se rychle vyvíjí a to je jedna z hlavních výzev, které máme jako zákonodárci. Před pár lety, v roce 2001, od té doby tady došlo k obrovským změním eh, digitální čtečky, Kindle a podobně. To tehdy vůbec neexistovalo. obrovské změny v hudebním průmyslu. Hudbu mm, v podstatě všichni poslouchají přes internet, stahují a už ne, ne, kupují CDčka jako my v minulosti. Takže je to zcela jiné prostředí a proto je to tak, na, tak velká výzva a je velice obtížné dělat legislativu v této oblasti. Tento předběžný Eh, na eh, přehled již existující legislativy bude velmi užitečný, abychom měli přehled, jak se s tím vyrovnat. Eh, nicméně jsou tady základní principy, kterých se musíme držet. A to se týká implementace předcházející směrnice, jak pokračovat dál. Jedna z klíčových věcí je to zní jako samozřejmost, potřebujeme dobře chránit duševní vlastnictví, protože pokud to neuděláme, tak prostě nebude mož, nebudeme mít hudbu, knížky, audiovizuální programy, které, na které jsme se zvykli. Pokud nebudeme chránit duševní vlastnictví, tak ti, kteří pracují v tom sektoru, to autoři, eh, tvůrci, kteří to všichni vytvářejí, pokud nebude ochrana, tak oni nedostanou zaplaceno a nebudou v tomto pracovat. Co to zní dramaticky, ale to je důvod, proč je celé to téma tak důležité. Jedna z věcí, o které paní Reda, které musí, kde musíme zajímat stanovisko, to je e, tedy teritorialita, protože to, se zač, to začíná být velký problém. Je tady spousta rozdílů v tomto sektoru. Eh, ti, kdo pracují v audiovizuální sféře, tak mají jiný přístup k teritorialitě než hudební průmysl. To je jedno z velkých témat. A klíčové je, vedle sledování technologického vývoje, je zajišťovat princip ochrany práv duševního vlastnictví. Děkuji. Paní Komodýny. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj EPP se těším na spolupráci s vámi v této zprávě. Já souhlasím s většinou těch věcí, které jste zdůraznil, že tato zpráva bude muset minimálně řešit, minimálně tedy stále se měnící technologie, eh, pomocí kterých se přistupuje eh, k těmto službám. První téma, které mě napadá, je otázka, zda vůbec můžeme to regulovat způsobem, který by platil pro stále rostoucí eh, oblast technologií. Tady budeme muset zdůraznit některé principy. My chápeme, že výzkum a inovace bude pokračovat, a bude e, posilovat růst a ekonomiku. Legislativa musí zajistit, aby byly pobídky soukromým investicím o výzkumu a vývoj, aby chránila jak si původce těch myšlenek, ale současně, aby služby byly dostupné uživatelům. Hmm, všechny návrhy, které Eh, jsou v této zprávě, musí být aplikovatelné při neustálém rozvoji informačních technologií. Také ale musíme mít na paměti to, že přístup uživatelů, očekávání uživatelů vůči těmto online službám se také neustále mění. A základem této zprávy bude, jakou míru rovnováhy se nám podaří dosáhnout mezi tedy pobítkami pro výzkum a vývoj, ochrana tvůrců a původců těch nápadů a poskytovatele služby a také měnící, měnící se očekávání uživatelů. Věřím, že toto bude tedy hlavní problém návrhu v mm, této oblasti a těším se na spolupráci s kolegy. Děkuji. Pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Rád bych podpořil to, co řekli mý kolegové, především před chvíli paní Renibol. Neměli bychom udělat historickou a opravdu zničující chybu, kdybychom si mysleli, že modernizace otázek dodávání a přístupu ke kulturním dílům musí podkopat ekonomiku kultury. Vážení kolegové, já chci opravdu trvat na tom, že jsme v okamžiku historického zlomu. Kultura nemůže existovat bez kulturní ekonomiky. Samozřejmě vždycky budou lidé, kteří si budou někde něco dělat doma a budou třeba na tržištích hrát eh, nějaká divadelní představení a tak dále. Ale otevřeli bychom dveře dominantní mu průmyslu, to je anglosaský průmysl, tedy americký především, já Brity považuji za evropskou kulturu a to je velké nebezpečí, které maskovaně postupuje. Hovoří se o volném přístupu. Co pak u zelináře nemáte volný přístup, co pak Někdo může odejít eh, od svého zelináře se svými mrkvemi a bramborami, aniž by je zaplatil? Ne. Takže je zde opravdu velké nebezpečí, které je velmi dobře usazeno, především eh, v Evropské komisi. My nemáme většinu v této záležitosti a musíme proti tomu bojovat. My bojujeme za vytvoření evropských kultur zemi od země, protože každá země má svou kulturu, v kontinentálním souboru, který musí být co nejvíce harmonizován a musí poskytovat snadný přístup. Ale, vážení přátelé, je zde veliké nebezpečí a nesmíme ho zanedbávat, protože už několik let vidím, jak maskovaně toto nebezpečí postupu, jak se říká, všechno musí být volné, ano, všechno musí být bezplatné, ne. Ti lidé, kteří říkají tyto věci, tak ti si také kupují své počítače, nedostávají je zadarmo. Je to vysoce politická záležitost, je to tak politické, že se to dotkne našich demokratických eh, systémů v praxi. Máme politické systémy našich kultur. Ne, naopak, nemáme kulturu politických systémů. Máme politické systémy, to spolužití, zákony, které jsou vybudovány na našich kulturních eh, základech. A my to musíme příkladně hájit eh, všude ve světě, protože svět se na nás dívá. V Evropě máme dvě možnosti, a to bude má poslední poznámka. Možnost, která spočívá v tom, že bychom eh, obsah eh, přizpůsobili kanálům. Já jsem proti tomu a nejsem sám. My budeme usilovat o to, abychom získali širokou většinu i na plenárce tohoto parlamentu. A pak je zde druhá možnost, která spočívá v tom, že si řekneme, že jsme trochu, už jsem to tak říkal, někdy jindy, jako majitele ropy podzemí mezi dvěma válkami. Ti se vůbec neobohatili. Tehdy se obohatili majitelé nebo obchodníci s potrubím. Takže my jsme v podobné situaci a já, my jsme majitelé obsahu ale je důležité, abychom to dokázali také šířit a já chci, aby peníze, které vyděláme na evropském trhu, se využily k valorizaci kultury a aby se z toho také platili daně, což rozhodně dnes není ten případ. Děkuji. Pan Kester. Es ist offensichtlich, dass ein modernisiertes Copyright je evidentní, že modernizovaný copyright je hlavním předpokladem, aby eh, se dále rozvíjel kulturní eh, sektor. Následující věc chci zdůraznit. Domnívám se, že eh, v kultuře eh, máme hodně aktérů, máme ti tvůrce, producenty, eh, pracovatele, poskytovatele, spotřebitele. A má dominující postoj mají právě ti prostředkovatelé, kteří kde se vytváří monopol e, při digitalizaci společnosti. A stejně jako paní Hannibal to již zdůraznila, musíme e, především brát ohled na ty tvůrce, e, aby jejich posílení bylo posíleno, protože právě ti, oni jsou ti, kteří přivádějí kulturu na svět. A Eh, musíme v modernizovaném autorském právu jejich postavení posílit. A to je tedy hlavní úkol. Vyvážený poměr mezi tvůrci, producenty, prostředkovatele, konzumenty, uživatele. To je hlavní tedy úkol pro nás. A pokud chceme kulturní ekonomiku, tak musíme zvážit, co proti piráctví. Mám na mysli rozvoj trhu, Eh, copyrightu, to by mohl být mm, postup, jak trošičku potlačit piráctví eh, a eh, podpořit vaření trhu. Děkuji, paní De Geringer. Děkuji, pane předsedo. Ve většině souhlasím s tím, co jste říkali až dosud, ale chtěla bych upozornit na fakt, že dnes Kultura to není nějaká věc, o kterou musíme pečovat, o kterou musíme dbát eh, z různých eh, pohledů, abychom si zachovali národní A Je to prostě součást hospodářství. Je to místo, kde lidé městnání vznikají tam nová pracovní místa. Je to prostě kulturní průmysl je to mnohem něco širšího než dosud. A když hovoříme o tom, že bychom měli sjednotit trh, ten v reálném světě už je v Evropské unii sjednocen. A to je ten, který existuje v internetu, ten je rozdělený autorským právem na 28 sektorů. První věc, která mě připadá absolutně potřebná a důležitá, je rozšířit teritoriálnost autorského práva na celé území Evropské unie a harmonizovat tady v první řadě naše jednotlivá vnitrostátní práva, protože jinak ten digitální trh v Evropské unii prostě fungovat nebude, protože nejde pouze o filmy, knížky nebo nahrávky, ale jde také o, kopi, o kopírky, tablety a všechna další různá zařízení, na kterých můžeme něco skopírovat. Ta zařízení jako můj tablet mají v sobě také část autorských práv, protože mohou být využity ke kopírování, podobně jako mobilní telefony. Otázka technologického rozboj, rozvoje a nových výzev je úzce zpěta s hospodářským růstem a s trhem. Je to něco mnohem širšího než pouze řeči o autorských právech které nejsou přizpůsobeny současným novým technologiím, protože my máme přece autorská práva a teoreticky jsou uplatňována náležitě v každém členském státě. Ale prostě to nefunguje a proto se rozvíjí nelegální průmysl kopírování, různého kopírování. A my musíme najít takový způsob, aby to právo, které už máme, prostě bylo skutečně dodržováno. A to je v tom také otázka vzdělávání, osvěty a souvisí to velmi úzce s hospodářstvím Evropské unie. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji. Pan Melepintu. Děkuji, pane předsedo. K této otázce já mám několik názorů, několik stanovisek. Souhlasím s tím základem eh, toho, co jste zaznělo o, té kulturní, o tom kulturním průmyslu nebo kulturní ekonomice. Ale eh, myslím si, že některé aspekty v podstatě můžeme nazvat fundamentalistickými. Eh, já bych velice rád nějakým způsobem zařadil tento problém. Pochopitelně ekonomický prospěch, který můžeme získat z vytvoření různých uměleckých děl, Eh, ať už jmenujeme Rubence, Bacha, Mozarta, Van Gogha, Beethovena, kohokoliv, eh, to jsou věci, které vlastně se vracejí zpátky až do antického Řecka. A otázka je, jestli náhodou neotevíráme dveře velkému problému. Eh, to znamená, že bychom vlastně z umění udělali jakousi komoditu, jakési zbožím. A mm, vlastně hovoříme zde o určité vzdálenosti mezi spotřebitelem a uměním. Pokud budeme používat pouze ekonomická opatření, pokud budeme snižovat možnost přístupu pro veřejnost, tak vlastně neděláme nic jiného, než vytváříme určitou situaci, eh, kdy eh, dobrá muzika, dobrá hudba bude pouze jakýmsi privilegiem pro elitu. Myslím si, eh, že je potřeba eh, umožnit masovou eh, spotřebu kulturních věcí. Myslím si, že umění vlastně kultivuje lidi. Lidi, pokud mají přístup k hudbě, k umění a to bez ohledu na to, kde se tato umělecká díla nachází ve světě. Můžeme využívat například internetu Eh, k tomu, abychom eh, si přečetli věci, které v minulosti jsme si zkrátka přečíst nemohli, protože jsme neměli dost peněz na to, abychom si je koupili. Myslím si, že bychom eh, se měli pokusit najít určitou rovnováhu v tom všem. Já nesouhlasím s tím, co řekl pan Kavada, když říkal, že eh, kulturní eh, předmět je to samé jako zelenina, kterou si koupíme na trhu. Jestliže si chcete koupit zeleninu, tak na ten trh si pro ní musíte dojít. Ale tady umělecká díla vlastně mohou vstoupit až do našich domovů. Stačí jenom, když kliknete Eh, myší a já si myslím, že to je úžasná věc, eh, která eh, mění lidstvo, která mění vlastní civilizaci. Pojďme se otevřít všemu tomu novému, co se nám nabízí. Měli bychom naopak přicházet s povídkami, které u budou znamenat, že všichni lidé mají přístup k uměleckým dílům na internetu. V minulosti to byla skutečně otázka pouze elit. Je potřeba šířit kulturu ve všech sférách společnosti. To je věc naprosto zásadní. Nemůžeme eh, komodifikovat umění a kulturní eh, předměty. Eh, na druhé straně ale piráctví to je věc jiná. Tam, kde se tito lidé snaží obohatit eh, na základě toho, že mají přístup k těmto věcem, jestliže chci například si poslechnout Beethovena, Bacha nebo Morrisona eh, doma, ve svém domově, tak Eh, pochopitelně eh, za to budu, bych měl platit a používám eh, k tomu svůj počítač. Jestliže ale budeme mít platby za tato umělecká díla, tak potom je potřeba chápat, že je velice důležité pro všechny lidi na světě, aby měli přístup k těmto krásným uměleckým dílům, kde se mohou zamyslet nad nějakým krásným obrazem nebo si přečíst knihu a mohou si poslechnout hudbu, kterou mají rádi. Děkuji, děkuji pane Rozier, pan, paní Rozier. Děkuji, pane předsedo. Velmi rychle, abych se vrátila k té otázce, zda kulturní statky mají hospodářskou hodnotu. Já si myslím, že tato debata, když se podíváme na částky, které se ve výměně kulturních statků pohybují, tak je jasné, že kulturní statky mají ekonomickou hodnotu, ale kvůli tomu je nemusíme ještě považovat za zboží jako každé jiné. Nicméně také není dobré myslet si, že prostě žádnou hospodářskou hodnotu nemají a můžeme s nimi disponovat bezplatně. Musíme si dát velký pozor když budeme řešit tuto otázku. Musíme se podívat na statut kulturních statků, kulturních děl. Pro nás všechny je velmi důležitá politická hodnota, intelektuální hodnota kulturních děl. Nesmíme zapomínat, že samozřejmě máme eh, kulturní díla, která už jsou eh, společným vlastnictvím eh, kvůli svému stáří a jsou dnes volně přístupná, ale víme také, že tvorba to nejsou pouze minulá díla. To je probíhající proces a dnes v Evropě máme to štěstí, že máme velmi bohatou kulturní tvorbu a byla by opravdu škoda, kdybychom tím, že některé aktéry, kteří dnes fungují jako zprostředkovatele a dělají opravdu kolosální obraty na výměně kulturních děl, na obchodování s kulturními díly, abychom je nechali uh, Eh, odstranit nebo vysát z našeho kulturního sektoru tyto finanční prostředky, které by ohrozily jeho přežití. Thank you very much. Děkuji. Děkuji. To, myslím, eh, byl poslední, kdo požádal o slovo, alespoň na mém seznamu, takže dávám slovo paní zpravodajce, paní Reda. Já bych chtěla především poděkovat svým kolegům za všechny ty velice zajímavé eh, připomínky důležité připomínky. Myslím si, že je velice důležité také, co říkala Stínová e, zpravodaj, když hovoří o tom, že je potřeba poskytovat nové pobídky pro umělce a autory, tak aby i nadále mohli tvořit svá díla. A v tomto duchu jsem velice e, ráda, že e, v současné době už máme lepší jakousi databázi těchto různých pobídek Budeme mít eh, také slyšení. Jury již nám eh, poskytlo určité možnosti, jak můžeme se věnovat těmto problémům. Ve stejném duchu bych chtěla říct, že naprosto souhlasím také s panem Kavadou a eh, s panem Kasrem, kteří hovořili o tom, že je potřeba zajistit přístup všech lidí ke kulturnímu obsahu, ale pochopitelně zajistit také eh, potřebu, aby se dostalo těm lidem, kteří to tam dávají určité odměny. Eh, také otázka zprostředkovatelů je důležitá. Pochopitelně většinou zprostředkovatelé mají velice silnou pozici ve vztahu k autoru. Myslím si, že bychom měli se pokusit posílit eh, vyjednávací pozici autorů a například odměna by eh, měla eh, být eh, takovým způsobem distribuována přes tu nejrůznější agentury, aby skončila skutečně v rukou autorů. Další důležitá věc je transparentnost těchto agentur, které vybírají peníze, také bychom měli se postarat o snadnou registraci těchto děl včetně poskytování licencí a tak dále, tak aby to všechno bylo zjednodušeno. Eh, paní Komodiny, eh, stínová zpravodajka, hovořila jak, o tom, jak je důležitá inovace a výzkum v této oblasti. I Evropský parlament již eh, přišel s některými velice důležitými rozhodnutími, například týká se to přístupu k krátaratelské činnosti v rámci Horizontu 2020. Přesto si myslím, že před námi je ještě obrovské množství úkolů v souvislosti s autorským právem které by mělo zaručit konkurenceschopnost výzkumných pracovníků, kteří by měli mít možnost využívat všechny dostupné údaje flexibilním způsobem, tak a z toho důvodu se musíme také podívat na směrnici o databázích a pokusit se o její přehodnocení. Myslím si, eh, eh, že tady nejde pouze o přizpůsobení autorského práva v této nové situaci, ale jde také o to, jak, poskytnou, jak pomoci eh, komisi vytvořit ten jednotný digitální trh. To souvisí například s otázkou teritoriality nebo která často brání transparentnosti právních systémů. Čili měli, bych, měli bychom mít lepší právní předpisy, které zaručí, že e, skutečně bude dostatečná transparentnost pro uživatele internetu v tom smyslu, co je dovoleno a co není dovoleno. A e, myslím, že to směrnice by mohla být prvním krokem. Děkuji vám za vaše připomínky, velice se těším na další spolupráci při práci na to, to zprávě. Pan Kavada by ještě chtěl něco dodat. Ano, omlouvám se. Jenom bych chtěl dát informaci všem, že pracovní skupina pro autorská práva začne 17. prosince ve Štrasburku za přítomnosti komisaře Ettingera. Děkuji. Eh, thank you. Děkuji. Tak pojďme teď k bodu 25 eh, a slovo dostane paní Rozier. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Já vám tedy předložím návrh, aby tedy parlament předložil zprávu z vlastní iniciativy k zelené knize Komise o možném rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské výrobky. Jak víte, Evropská unie je bohatá na výrobky, které jsou založeny na tradičních znalostech a výrobních postupech. Například mramorskárary a tak dále. A tyto produkty jsou důkazem bohatství, kulturního bohatství Evropské unie. A protože jsou to výsledky tohoto know-how, jsou to kvalitní produkty, které jsou vyhledávány jako takové, protože jsou symbolem určité kultury, tak jsou velmi často eh, obětí své známosti a své, toho, že jsou slavné. A to vlastně přináší dvojí škodu. Jednak pro spotřebitele, ti si myslí, že si kupují kvalitní místní produkty a nakonec jsou to špatné produkty, které se vyrábí kdekoliv jinde a rozhodně ne tam, odkud by pocházet měly. A ohrožuje to také podniky, protože těm konkurují jiné podniky svými produkty, které jsou prodávány za nižší ceny, ale jsou mnohem nižší kvality a to ohrozuje, ohrožuje taky imič těch autentických původních produktů. Pokud jde o zemědělské výrobky, tak otázka zeměpisného označení zde v podstatě vůbec nevzniká, protože od roku 1992 Evropská unie chrání své produkty. Ale není zde žádná evropská úprava, která by chránila řemeslné a průmyslové výrobky. Je třeba uznat eh, zeměpisné označení. A 15 členských států, mezi nimi i Francie, zavedla systémy ochrany zeměpisného označení pro nezemědělské výrobky. Na tomto základě Evropská komise také konstatovala, že zde není ochrana nezemědělských produktů a proto v dubnu roku 2013 Evropská komise zveřejnila studii, která by měla zmapovat tyto produkty a měla by analyzovat, zda nějaký jednotný systém ochrany zeměpisných označení by měl vzniknout na evropské úrovni. Tato zelená kniha je v návaznosti na tuto studii. Co nám vlastně říkala tato studie? Říkala, že produkce, která je, nebo ta ochrana, která je nabízena v těch 15 členských státech, to je mechanismus, který nepokrývá celé evropské území, takže má nedostatky. Je to také nerovnoměrná ochrana, protože tyto produkty jsou chráněny různými způsoby, například eh, právo ochranných známek nebo eh, podvody a tak dále. Je ta ochrana prostě nerovnoměrná, protože členské státy si vybrali různé mechanismy, některá opatření jsou rezortní, některá jsou horizontální a náklady a úroveň té ochrany je také velmi různorodý. Je to velmi problematické pro podniky, kterých se to týká. Velmi často se jedná o velmi malé podniky, dokonce často o mikropodniky. A aby mohli ochránit svou produkci, tak to pro ně znamená velmi komplikované postupy a někdy i nepřekonatelné náklady. A proto evropský rámec pro zeměpisná označení by přinesl velké výhody jak podnikům, tak i spotřebitelům a těm, kterým územím. Mechanismus, který by zajistil jednotnou ochranu, by umožnil lepší zhodnocení a uznání kvality a původu produktu a umožnil by bojovat proti padělkům a odstranila by se ta složitost a ty náklady, o kterých jsem hovořila. Řemeslníkům a podnikům by umožnilo více valorizovat hodnotu svých produktů u spotřebitelů a také by to podpořilo ekonomickou činnost a zaměstnanost v regionu. Bylo by to také přínosné pro ta která území, protože to zeměpisné označení by mohlo kolem sebe združit další finanční prostředky. Je to vlastně zhodnocování řemeslného, sociálního a kulturního dědictví Přispívá to k dynamice regionů, které jsou často venkovské a hospodářsky křehké. Uznání zeměpisného označení by umožnilo také lepší pohyb těchto produktů po evropském trhu, protože by byly všude v Evropě uznávány a dalo by to také přidanou hodnotu těmto podnikům. Mohly by snadněji dobývat nové trhy mimo Evropskou unii. My jsme třeba ve Francii posuzovali textilní odvětví, tam, když by bylo uděleno toto zeměpisné označení, tak by to zvýšilo produkci o 25 tak aby to pomohlo spotřebitelům, kteří vyžadují lepší dohledatelnost, dosledovatelnost výrobků, pokud je o jejich původ. Často ty produkty mají svou pověst založenou právě na svém původu. Takže Původ těch produktů musí být ověřitelný, aby se spotřebitel mohl kvalifikovaně informovaně rozhodnout, aby mohl důvěřovat těm produktům, které nesou zeměpisné označení. Samozřejmě podvody by se tím žádným způsobem neomezily, protože tam nejsou žádné podmínky pro přístup na trh, ale jen by se strukturoval určitý segment nabídky, Jasně by se ukázalo, které produkty zhodnocují přírodní či lidské zdroje. Viděli jsme, že ty národní systémy ochrany neumožňují efektivně uznávání zeměpisných označení. Takže si myslím, že by bylo opravdu vhodné vytvořit jednotný mechanismus ochrany na evropské úrovni, který by musel splňovat celou řadu podmínek, aby mohl plně sehrávat svou roli. Za prvé by šlo o to vytvořit jednotný systém s registrací na evropské úrovni. Proč registrace? Protože s tím by souvisela také práva, která souvisí se zeměpisným označením a souviselo by to také s dobrou informovaností spotřebitelů. Tento systém by měl také představovat omezené administrativní a finanční náklady, aby byl přístupný i těm nejmenším podnikům a zároveň, aby poskytnul spotřebitelům dostatečné záruky. Kromě toho, iniciativa zeměpisného označení by do toho procesu měla zapojit podniky už od svého počátku prostřednictvím zadávacích podmínek, které by se mohly přizpůsobovat výrobním procesům a celé řadě inovací v oblasti průmyslové výroby a řemeslné výroby. Zeměpisná označení by měla umožnit vytvořit vztah mezi produktem a tím zeměpisným eh, územím. A konečně by ten systém měl být vytvořen tak, aby zajistil spolužití zeměpisného označení a vnitrostátních práv jiné povahy, která existovala už dříve. Takže vidíte rozšíření této ochrany zeměpisného označení na nezemědělské výrobky na celoevropské úrovni by nám umožnilo lépe chránit naše dědictví a také významně přispět k zaměstnanosti a konkurenci v Evropě můžeme si to srovnat s tím, co existuje na evropské úrovni, a to je zeměpisné označení pro zemědělské výrobky. My máme například eh, v mlékařství 2,8 krát více pracovních míst, která byla vytvořena, než v jiném sektoru, který chráněn nebyl. Nebo například bajonská šunka, šunka z Bajon dostala tuto ochranou známku v roce 2008 a od té doby bylo vytvořeno tisíc pracovních míst z celkového počtu 3 tisíce, takže více než 30 Kolegové, já myslím, že se musíme okamžitě pustit do práce a proto tedy navrhnu harmonogram. Předložení návrhu zprávy by mohlo proběhnout 20. nebo 21. ledna 2015. Pozměňovací návrhy tedy předkládejte do 30. ledna. Řešit se budou 23. nebo 24. února. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. E, to je harmonogram skutečně velice ambiciozní. Teď dovolte, abych zahájil e, diskusi. K tomu má někdo e, chce, si, chce někdo požádat o, o slovo? Pan Kavada. Nechci, abyste ztráceli čas, vážený pane předsedo, takže já chci jen podpořit eh, tento pohled na věci, protože je to odvětví, které není dobře chráněno a které vytváří skutečné bohatství, i pokud jde o pracovní místa a také je to důležité, pokud jde o jasnou informovanost spotřebitelů. Takže jasně podporuji tento přístup k otázce. Okay. Thank you. Dobrá, děkuji. Takže předpokládám, že ta že tím eh, skončila první výměna eh, názoru. Bod 26 byl odložen, ale eh, máme tady ještě něco, co zbývá projednat ze včerejška. To jsou body 8 a 9. Dovolte, abych dala slovo panu Kavadovi k bodu 8 rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Pokud jde o registrovaná partnerství a manželství, tak v současné době je situace taková, že Evropský parlament hraje jen poradní úlohu, rozhoduje rada sama a zatím práce parlamentu je tedy ukončena. V této první etapě tedy naše práce končí. Očekáváme tedy stanovisko rady, ale Chceme vyjádřit svůj zájem o toto téma, které je velmi důležité pro celou řadu lidí a je to především nadnárodní záležitost, tak jsme se rozhodli, že se tedy znovu obrátíme na radu, která by měla rozhodnout eh, jednomyslně 25 členy. Eh, Spojené království, Irsko a Dánsko má výjimku, proto tedy jednomyslnost 25 členy. A chci tedy zdůraznit, eh, že mně připadá poměrně zvláštní, že tyto tři státy, které se neúčastní hlasování, se účastní jednání a diskusí. To je opravdu dost exotické. Ale je to možná jen můj osobní názor. Yes, indeed. Uh... To opravdu. Pan Duda. Šanovný pane převodník. Vážený pane předsedo, já jsem chtěl jen upozornit a připomenout, že ta otázka vyvolává pochybnosti, alespoň tedy v některých zemích, protože je to tak, eh, že je to také otázka ochrany zásady subsidiarity, protože ne všude byly zavedeny takové úpravy, které se týkají partnerských svazků. V některých zemích vůbec neexistuje registrované partnerství, takže vytvářet zde nějaké předpisy na úrovni Evropské unie, které potom budou závazné i pro členské státy a budou se týkat institutů, které nefungují v systému členských států, některých členských států, tak to nutně musí eh, budit pochybnosti. Rumunský senát, polský senát a také senát italský této věci vznesl otázku. Takže, jak říkám, není to jednoduchá otázka a také vláda mé země, Polska, v této věci podala výhradu a já bych chtěl toto stanovisko tady vznést. Je to otázka zásady subsidiarity. Přijetí takovýchto předpisů by vedlo k trochu paradoxní situace, kdyby členské státy, které uh, Eh, nemají vůbec tento institut eh, registrovaného partnerství, by museli uznávat eh, majetkové důsledky registrovaných partnerství z jiných států, takže budí to pochybnosti. Yes. Um, Mrs. Hautala. I have a different, um, Děkuji, pane předsedo, mám jinou otázku, na kterou bych si přála, aby pan Kavada odpověděl. Uh, Všimla jsem si, že e, agentura pro základní práva mm, řekla, že existuje diskriminace ve způsobu, jak e, sezdaní partneři a registrovaní partneři e, volí rozhodné právo. Jak to tedy vypadá? Rad, řeší rada tento problém? abychom se nedostali do situace diskriminace. Všichni, všichni páry, ať jsou e, se zdaní nebo registrovaní, by měli právo zvolit e, to příslušné právo. Za italské předsednictví pan Bruno. Pane předsedo, ještě je nutné, aby všichni pochopili, jak si stojíme v této záležitosti, protože já si nejsem jist, že všichni mají stejné informace. Ta zpráva byla odhlasována, je to hotovo. Takže jediná věc, která by nám mohla umožnit eh, nějaký nový vhled, to je stanovisko rady. Dobrý den, děkuji pane předsedo za slovo. Takže, diskuse na radě probíhala během italského předsednictví na dvou pracovních skupinách. Jednání není snadné, protože, jak zde bylo řečeno i dnes dopoledne, jedná se o velmi citlivé, ožehavé otázky. Rada přesto pracovala velmi angažovaně a předložíme State of Play stav jednání na radě 4. prosince, to znamená pozítří. Abych reagoval na ty pochybnosti, které zde byly vyjádřeny, tak bych chtěl jen říci velmi stručně, že profily diskriminace, o kterých se zde hovořilo, pokud jde o registrovaná partnerství a manžele, tedy skutečně oddané páry, to by mělo být vyřešeno v té nové verzi kompromisních textů, které předkládá italské předsednictví. Věnujeme zde velkou pozornost tomu, že u obou návrhů jsou paralelní normy, které odrážejí, i když tedy ochraňují nebo udržují specifikum těchto dvou institutů, manželství a registrovaného partnerství, tak přesto jsou to normy, které se snaží odstranit jakoukoliv diskriminaci a rozdílnost, která existovala mezi oběma instituty z tohoto hlediska. Takže to byla tedy otázka jurisdikce a volby zákona, který by se měl uplatňovat, volby práva. Takže u obou dvou textů musím říci, že ty profily diskriminace jsme v rámci možností odstranili. Takže tak v současné době vypadá diskuse na radě. Děkuji. Thank you, Mr. Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Děkuji, pane předsedo. Rozhodnutí týkající se uh, manželských práv a majetkové dopady registrovaných partnerství jsou velmi důležité pro evropské občany. S svobodou pohybu eh, je stále více párů, kteří žijí v přeshraničních manželstvích nebo partnerstvích z různých zemí. 16 milionů párů a 600 50 tisíc z nich se každý rok rozvádí, rozchází. Je obtížné zjistit, jaké je rozhodné právo pro rozdělení majetku. Mezinárodní páry, eh, kteří dělí svůj majetek, musí Eh, zjistit, jaké je rozhodné právo, příslušný soud, má, mají problémy s uznáním a výkonem rozho- soudních rozhodnutí. Existují rozdíly mezi členskými státy. A často si lidé podle toho vybírají příslušný soud. A mm, není dobré, aby lidé žili v podobné právní nejistotě a museli také platit víc, když se snaží e, najít cestu, jak rozdělit majetek v případě rozchodu nebo rozvodu. A já doufám, že Rada eh, zohlední eh, stanovisko parlamentu, které schválil v roce 2013 a příslušná doporučení i komentáře k mluvě o dědictví Brusel 1. Důležité je mít na paměti, že členské státy by mm, měly mít možnost akceptovat eh, majetkové důsledky, nikoli nutně důsledky registrovaných partnerství. Nemají povinnost vytvářet registrovaná partnerství na svém území. Paní Hautala, děkuji, pane předsedo. Já se chci ještě vrátit k tomu, co mm, říkala rada. Myslím, že jste příliš diskrétní, když mluvíte o radě. Můžete to specifikovat? To by nemělo být tajné pro výbor. A já vidím, že pan Kavada souhlasí. Pane Bruno, můžete Eh, poskytnout nějaké informace? Děkuji, pane předsedo. Já, jak už jsem říkal, bych rád ještě počkal, protože rada za dva dny přednese svůj náhled na věc, takže se tam bude otevřeně diskutovat o stanoviscích jednotlivých států a také o hlavních bodech těchto dvou návrhů, které jsou velmi citlivé. Takže já bych vás raději odkázal na tuto debatu na radě. Děkuji. Mr. Marino Pinto. Obrigado, presidente. Eu não estive on... Já jsem nebyl na té včerejší schůze, ale zdá se mi, že <clears throat> vlastně tady je určitá snaha jako změnit stínové zpravodaj. Já si myslím, že to, že jsme tady hovoříme, je základní právo člověka, to znamená právo vybrat si partnera, se kterým <clears throat> Eh, chci vytvořit jakési partnerství na celý život. To je přece základní právo. Mohu si vzít, koho já chci. Ať už je to muž nebo žena. A mně se zná, že členské státy zkrátka eh, nevycházejí z tohoto základního práva. Pochopitelně, že existují různé formy vztahu v rámci rodin. Eh, já například k Eh, eh, kdybych chtěl utvořit vztah eh, nebo partnerství s mužem, tak mi v tom nemůže stát zabránit. To jsou věci, o kterých musíme hovořit naprosto otevřeně. Toto je porušování základních lidských práv, pokud těmto lidem nedovolíme, aby si vzali, koho chtějí matrimonium, pochopitelně a celý ten režim, to je věc, která záleží na každém členském státu. Pochopitelně eh, tyto věci jsou upraveny různě v různých státech, včetně heterosexuálních vztahů, čili ty právní předpisy jsou různé, ale neměli bychom začínat od konce, měli bychom začínat od začátku. Ten základní princip je takový, že manželství je v E, vztah, který e, e, má plnit určité sociální a ekonomické a další cíle. Pochopitelně to se dá změnit, ať se na o rozsah působnosti nebo o obsah. Jestliže tedy řekneme, že lidé stejného pohlaví nemohou jak si vstoupit do takovéto právní smlouvy, kdy vlastně formalizují své celoživotní partnerství, tak se jedná o porušení základního lidského práva manželství Eh, pochopitelně se může odehrávat v jakémkoliv eh, náboženství. Náboženství může eh, rozhodovat o tom vlastním o psahu. Například islám dovoluje poligamy do určité míry, čili v různých zemích, v různých náboženstvích jsou různá, různé obsahy, ale nikdo nemůže Eh, žádat od muže nebo od ženy, aby eh, neměl možnost se rozhodnout, jaké partnerství chce uzavřít, protože by se jednalo o porušení základního lidského práva. <clears throat> Ty matrimonní režimy nebo manželské režimy jsou velice důležité. To je věc, o které musíme hovořit, ale musíme se na to dívat právě z tohoto pohledu, jestli se jedná o porušení e, základního lidského práva práva na to, aby si muž mohl vzít muže nebo žena ženu. Ehm, myslím si, že manžel si vytvořil člověk a člověk nemůže ho zneužívat k tomu, aby odmítal lidská práva. Takže tím se, myslím, dostávám na konec eh, seznamu řečníků. Pan Kavalio chce k tomu něco říct? Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegům i myslím si, že je zde místo na takovou eh, krátkou reakci. Já požádám kolegyni paní Rozier, aby si patentovala tu papírovou stěnu, kterou jste, pane Bruno, právě vynalezl. Protože já jsem očekával od italského předsednictví nějaký pokrok v této věci protože Itálie je země, která všechny otázky v této oblasti projednala. Je to země, která ukazuje, že chce sehrát aktivní roli. A téměř 60 let po zahájení společného trhu, který se dnes eh, nazývá Evropská unie, jsme dosáhli spoustu věcí, pokud jde o produkty, finance, normy, zdravotnictví a tak dále, ale pořád ještě se nám nedaří dát stejnou svobodu něčemu, co je mnohem důležitější než eh, kilo mrkve, které jede přes hranice. To říkal můj kolega Marinu Pintu a paní Hautala před chvílí. Chránit eh, stejné svobody, dát stejné svobody populaci všech členských států Evropské unie. Mohli jsme očekávat, že zde bude nějaký nátlak eh, na státy, které mají odpor k těmto záležitostem. Samozřejmě je to obtížné, ale vždycky, když chcete prosadit něco nového, tak je to obtížné. Já s vámi v tomto souhlasím. Nicméně tento váš postup mě trochu zklamal. Já jsem od vaší vlády v předsednické roli očekával mnohem více, takže nemůžeme být překvapeni tím, že tímto postupem si vyrábíme odpůrce Evropy. To je opravdu, to není eh, překvapující, takže já jsem opravdu zaskočen, že je zde takováto papírová stěna, vůbec se nedostáváme vpřed, musíme mít buď srovnatelné nebo harmonizované režimy. Lidé musí mít volný pohyb, mohou žít a pracovat, kde chtějí, mohou uzavírat jakékoliv svazky, musí to rychle postupovat. Já nevím, jestli eh, rada by to chtěla spustit. Ten opt-out taky podle mě by se měl projednat. Ne proto, abychom vytvořili nějaký prostor a Přesto z tohoto prostoru v podstatě vystupujeme v celé řadě otázek. Máme tam spoustu výjimek. To je takový trošku pasivní přístup. To ne. My musíme zatlačit na ty vlády, které se staví na odpor. Děkuji. Mr. Bruno. Pan Bruno, děkuji pane předsedo. Rád bych pouze reagoval velmi stručně na to, co zde říkal pan poslanec Kavada. Já bych nerada, abyste mě špatně rozuměli. Ta práce na radě zaznamenala velký postup vpřed v porovnání s tím, jak ta situace vypadala před několika měsíci. Předsednictví předložilo delegací možný kompromisní text, který zohledňuje různé názory členských států. Jak všichni víme, jedná se o dvě uh, věci, které budou schvalovány jednomyslně, říkal to i pan poslanec Kavada a znamená to, že když je třeba dosáhnout jednomyslnosti, tak je třeba jednoznačně jednat, ale také je třeba postupovat opatrně, protože když postupujete příliš rychle, příliš ve spěchu, tak eh, vlastně hrozí, že se tím eh, ohrozí budoucnost obou dvou těchto návrhů. V těch návrzích, které jsme předložili jako možný kompromis členským státům, je celá řada norem, které vyjasňují vztahy mezi národními zákony a nařízením. Jsou to normy, které se týkají volby jurisdikce, volby platného zákona a jak jsem říkal, Snažili jsme se v rámci možností eliminovat jakýkoliv rozdíl a jakoukoliv diskriminaci mezi oběma právními úpravami, ale měli jsme samozřejmě na paměti, že tato dvě nařízení se týkají pouze ekonomických důsledků rozloučení manželství nebo registrovaného partnerství a vůbec se netýkají samotné povahy obou dvou těchto institutů. Takže bych chtěl pouze uklidnit toho, kdo mě poslouchá, ohledně toho, že ty tlaky, o kterých jste se zmínil, tlaty, tlaky na ty státy, které se staví trošičku na odpor, tak právě díky tomu se nám podařilo vytvořit dva texty, které podle našeho názoru jsou dobrým základem pro to, aby v blízké budoucnosti byla tato nařízení schválena. Děkuji. Eh, Uh, Děkuji. Tím jsme vyčerpali uh, program dnešního dopoledne a sejdeme se znovu ve tři hodiny. Děkuji vám za účast.